Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Prima parte a acestei reuniuni îmi uh, revine plăcerea și onoarea de a conduce lucrările. Dobrý den, vítam vás na této schůzi. Mám to potěšení předsedat uh, této schůzi v první části alespoň, protože náš předseda výboru má spoždění. První bod, který máme na pořadu jednání, je přijetí pořadu jednání. Skupina EPP žádala, aby jsme se nezabývali pětkou. To se týká případného přijetí otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou o dovozu hovězího, manza, eh, pardon, hovězího masa z Brazílie. Eh, budeme se to otázkou zabývat až po naší eh, schůzi. Rada konzultovala parlament, vás chci informovat o případném novém návrhu eh, komise zaměřeném na eh, revizi nařízení VTO, ne, pardon, eh, organizace, společné organizace trhu s mlékem. A chce, aby se tento materiál projednal urgentně. Já navrhuji, abychom zapsali tento materiál na pořad jednání, abychom si mohli vyměnit stanoviska. V průběhu mimořádné schůze ve Štrasburku 19. října tohoto roku e, to můžeme tedy řešit. Pokud, e, vážné poslankyně a poslanci, souhlasíte s těmito změnami, tak e, můžeme považovat pořad jednání za schválený. Chtěl jsem vás informovat, že jsou pokryty všechny jazyky na naší schůzi. A také vás chci informovat, že naše schůze je vysílána na internetu. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu, a to je udržitelné zemědělství a ochrana půdy. Jedná se o projekt SOKO. Tento návrh je zaměřený na zlepšení porozumění, interakce mezi eh, zacházení s půdou v jednotlivých eh, státech a že a zaměřuje se na politiky, které eh, chtějí identifikovat normativní nedostatky a podněcovat ke správnému zacházení s půdou a chce informovat politické představitele. pan Kej z Ústavu pro technologická studia přišel mezi nás. Vítám se také pana Motanerelu z, z výzkumného střediska ISPRA, který nám předloží výsledky projektu zaměřeného právě na udržitelné zemědělství a ochranu půdy. Máte slovo, pane Kejle. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Uh, my name is Luca Montanare. Děkuji vám. Já jsem Luka Mortanalela a spolu s kolegou Gajem budeme přednášet o hlavních výsledcích v oblasti projektu trvale udržitelného zemědělství a připravili ho dva instituty GAC, jednak institut eh, trvalé udržitelnosti, kde působím já, ESPRA, a druhý institut prospektivních technologických studií, kde pracuje můj kolega. V první části prezentace eh, vystoupím já a pak předám slovo kolegovi, který přednese závěry. Náš projekt se zabývá degradací půdy v Evropě v oblasti zemědělské půdy. Snažíme se věnovat eh, konkrétnímu stavu půdy a degradaci eh, půdy v Evropě v souvislosti s různými zemědělskými praktikami. Proto během své prezentace stručně projdu současný stav degradace půdy v takzvaném projektu SOKO a také se budu eh, věnovat krátkému předhledu současných praktik ochrany půdy a systému, které máme k dispozici. Také zdůrazním zjištění našeho projektu co do opatření, které by mohly pomoci farmářům v Evropě eh, aplikovat trvalé udržitelné praktiky v zemědělství. Jaká je současná situace v oblasti degradace půdy? Tak, jak uvedla komise v roce 2006, když přednesla sdělení parlamentu a radě, současný pohled na komise na strategii EU v oblasti ochrany půdy, kde sledovali současný stav půdy a zaznamenali také eh, výraznou degradaci půdy. Tyto procesy nemusí pouze souviset se zemědělskými praktikami, ale e, ty, které s tím souvisejí, jsou především eroze půdy, která je poměrně e, rozšířena, a to eroze vodou a větrem, stejně tak pokles e, organické hmoty, ale také další procesy, které se zemědělstvím souvisejí, přímo či nepřímo, jako například salinizace a acidifikace koncentrace půd v některých částech Evropy, eh, tedy také eh, salinizace půdy v souvislosti s výstavbou infrastruktury a eh, rezidenčních projektů, kontaminace půdy, ať už lokální, nebo kontaminace odpady a v neposlední řadě také sesuvy půdy, které často mohou způsobit ztráty na lidských životech. Jsou to tedy také velmi relevantní procesy degradace půdy. Projekt, kterému se věnujeme, se nevěnoval samozřejmě úplně všem těmto procesům. Zaměřovali jsme se na ty procesy, které souvisejí eh, se zemědělství, tedy ehm, erozí, pokles organické hmoty, salinizací a dalšími, tedy několik hlavních charakteristik projektu. Jednak eh, proces degradace půdy není stejný. V některých částech Evropy je půda více zasažena těmito procesy, někde méně. Proto je důležité znázornit ty procesy na mapě a tím vznikne několik tématických map, které zdůrazňují proces degradace, například eroze půdy. Je znázorněna tady, zdůrazněny jsou oblasti, které jsou více náchylné k erozí vodou, červené oblasti, které eh, tady najdeme eh, a jsou tady také další oblasti, které eh, jsou náchylné k erozi. Dále status organického uhlíku, obsahu organického uhlíku ukazuje tedy rozložení v prvních 30 cm zemědělské půdy. A jak vidíte, trend v Evropě je takový, že ve vlhkých a chladnějších oblastech je vyšší obsah organického uhlíku, tedy v západních a severních částech Evropy, zatímco na jihu Evropy je organického uhlíku méně. Ale co bylo ještě zajímavější, byly procesy, které souvisejí s takzvanými uhlíkovými půly v Evropě. Víte, že uhlíkový půl je hlavní zásobárnou organického uhlíku 70 gigatun v těch 27 členských státech EU. Víme, že organický uhlík ehm, je v dynamické rovnováze v půdě a na tomto grafu jsme ilustrovali skutečnost, že když začneme z nominální škály zhruba na úrovni 100 a e, před konverzí užití půdy, tedy ne zatím stabilní přirozená hladina organického uhlíku v půdě, při zahájení obdělávání se zvyšuje mineralizace organického uhlíku, uhlík vyprchá a dostaneme se k nové rovnobážné hladině, e, tedy ta nová rovnováha je pak víceméně stabilní, pokud se nezrychlí degradační procesy nebo erozní procesy. Můžeme použít různé metody, Některé metody se již v některých částech Evropy používají, abychom se snažili opět navýšit objem eh, organického uhlíku v souvislosti s aplikovanou zemědělskou praxí, tak abychom dosáhli obnovení přírodní rovnováhy. Máme ale také inovativní procesy, které mohou objem nebo eh, hladinu uhlíku v půdě zvýšit. Projekt v současné době sleduje dvě metody, tedy konzervační zemědělství, udržující zemědělství, eh, které používá sníženou orbu nebo nulovou orbu, čímž méně ohrožuje půdní pokryv a omezuje mineralizaci organického uhlíku a tím umožňuje akumulaci organického uhlíku v půdě. Eh, v tomto bývá často používána také plodinová rotace, a druhá metoda je organické nebo ekologické zemědělství, to je velmi známé. Diskutovalo se také o dalších zemědělských praktikách, nejrůznější eh, možnosti rotací plodin, takzvaný intercropping, speciální metody orby, eh, konturo, ve zemědělství a další vytváření nárazníků a teras a dalších infrastrukturních prvků a také změna využití půdy, například agrozemědělství, pastviny, traviny. To vše má pozitivní výsledky, ale samozřejmě také své stinné stránky. K těm vhodným zemědělským systémům patří konzervační zemědělství, které je známé svými výhody, dami jako například zemědělská produkce, která eh, chrání půdu, omezuje erozi eh, půdy a snižování objemu organického uhlíku. Zároveň může také nabídnout eh, vyšší výtěžek, ale také úsporu financí. Ekologické zemědělství snižuje kontaminaci půdy, protože nepoužívá žádné chemické prostředky, zvyšuje biodiverzitu tím, že vstupuje do specifického segmentu trhu, ale má také určité negativní eh, stránky, tedy například eh, určitý kompromis mezi použitím nějakých chemických vstupů. Různé přístupy mají několik problematických aspektů. Jde o komplikované zemědělské systémy, které si žádají technické zařízení. Jsou tam vysoké náklady na konverzi, znalosti a vybavení, dlouhé období konverze a velmi dlouhá doba adaptace a přizpůsobení se místním podmínkám po celé Evropě tento projev také, projekt také sleduje účinnost těchto konverzí, především efekty, které jsme sledovali v pilotních oblastech, při přechodu z konvenčního zemědělství na tzv. konzervační zemědělství a velmi často v té rané fázi to vede ke snížení eh, produkce a zisku pro zemědělce a to může být také jedním z důvodů, proč se tyto technologie neaplikují velmi úspěšně v některých částech Evropy. Dlouhodobě platí, že dojde k zvýšení produkce u tohoto typu zemědělství a nakonec dojde i k navýšení tržeb pro zemědělce. Také jsme se věnovali řadě dalších zemědělských praktik, nebude, nemáme často probíhat podrobně intercropping, speciální typ orby, Eh, vytváření teras, vytváření nárazníkových pásů a další. Eh, všechny tyto metody jsou sledovány z hlediska účinnosti pro ochranu půdy. Některé se používaly tradičně, například vytváření teras se používalo ve Středomoří velmi často a v dalších systémech. Na závěr této první části Výsledky tohoto projektu ukazují, že existuje řada metod, které farmáři mohou používat, aby zvýšili ochranu a zachování půdy. Některým jsme se ani v projektu nevěnovali. Každá z metod má svá pozitiva i negativa. V každém případě je nutné ji po- přizpůsobit specifickým podmínkám půdy a vody. Neexistuje je univerzální recept pro celou Evropu, je potřeba najít lokální řešení, vyhovující lokálním podmínkám. Zvláště eh, řada těchto projektů ukazuje, že jsou slibné, ale žádá si vysokou počáteční investici, specializované znalosti a také určité doladění, abychom se vyhnuli příliš vysokému použití chemických prostředků a abychom se vyhnuli také snížení výnosu. A poměrně dlouhá konverzní doba, než je dosažena stability. Nyní bych dal slovo kolegovi, který se bude věnovat závěrům. Continuing uh, eh, from this, um, we... My jsme se zaměřili také na politické prostředí, eh, v němž se toto vše odehrává a samozřejmě jakékoliv, eh, jakákoliv změna, zlepšování životního prostředí eh, se musí podle toho orientovat. A eh, my jsme možná chtěli tedy dát jakýsi, jakési minimum, co by tedy měl plnit každý, ale samozřejmě každý Eh, by potom mohl jít nad tuto referenční eh, úroveň. Takže je nějaká ta mandatorní úroveň, která by měly být a dále se může jít dále v podobě například různých pobídek, eh, také třeba také třeba Eh, podobná, podobná opatření, která eh, mohou také vyplývat ze společné zemědělské politiky. Eh, k tomu povinnému patří cross-compliance a máme k tomu vydané nařízení 73 a samozřejmě existuje také legislativa z dalších oblastí. To je na jedné straně. A na druhé straně je zde požadavek do držování určitých podmínek pro životní prostředí. To je tedy eh, ten systém GAEK. Takže je třeba se zaměřit na erozi půd, na eh, úbytek organického obsahu v zemině a tak dále. Tím se zabývá, zabývá příslušné nařízení, která se zabývá ekologií v zemědělství. Relevantní ekologická politika JRC, tak tady vidíme ty nejdůležitější součásti příslušné legislativy podbarvené modře a toto eh, je součást oného, ono systému cross compliance eh, s ekologickou politikou. Týká se to všechno, mimo jiné také ochrany půd. Když to nyní spojíme, tak eh, na hoře máme výčet cílů, to jsou ty ekologické cíle, a v levém sloupci eh, jsou různé metody obdělávání půdy a vůbec eh, zemědělské postupy. No a tady vidíme, že eh, ty ekologické podmínky, tak ty už jsou de facto podporovány v poměrně určitém, v poměrně slušném počtu polí. No a e, když e, se podíváme na RDP e, a EM, tak vidíme, že to máme téměř celé zelené. Když se zaměříme na lokální úroveň, tak všechny ty politiky se samozřejmě někde implementují, někde na místě. A my zde máme vytipovaný deset eh, členských zemí, eh, ze severu, z východu, západu i jihu. No a eh, našim zjištěním patří to, že zemědělci si většinou jsou vědomi výzev, které před nimi stojí, ale pokud se týče ochrany přírody zemědělské půdy, tak eh, zatím tomu nevěnují moc pozornost. Je to něco, čeho jsou si vědomi jako něčeho vzdálenějšího. Eh, je zde ovšem komplexní řetězec příčin a následků a do toho vstupují také různé technické Eh, záležitosti. Třeba zemědělci nemají tu vhodnou, vhodné strojové vybavení na to, aby mohli eh, brát v úvahu všechny tyto faktory. Čili eh, je to, nebo jejich přístup je takový nějaký, nebo měl by být eh, takovým mixem na jedné straně mandatorních opatření a na druhé straně eh, incentiv pobídek k tomu, aby dělali více pro ochranu vůd. Pokud se týče eh, celkového vyhodnocení, tak to je úkol velice těžký. Těžko se e, stanoví, jaký je celkový efekt evropské politiky právě na místě, právě až tam dole, právě při konkrétních opatřeních na ochranu zemědělské půdy. A když se podíváme e, ze širšího hlediska na Eh, politická opatření, tak můžeme říci, že eh, poskytování podpory k tomu, co chceme, je víceméně efektivní. Ale když eh, se opět zaměříme na detail, tak zjistíme, že se nám podařilo stanovit jakési společné referenční úrovně je tady jakési povědomí o té minimální mandatorní úrovni toho, co by se mělo dělat. A zdá se, že nejdůležitějším prvkem je právě přechod. Eh, přechod z jednoho systému obdělávání půd na nový. A další věc, Eh, velice zásadní roli sehrává informování a poradenství. Zatím poněkud postrádáme lepší koordinaci, ale tato koordinace se musí odehrávat také v souvislosti s dalšími ekologickými cíly, abychom měli celistvější přístup k věci a to na té národní a na evropské úrovni zas tak dostatečně neexistuje. Nyní, pokud se týče, týče rozšiřování tohoto projektu, jeho propagace, eh, tento projekt inicioval Evropský parlament a šlo hlavně také o podporu ze strany DGNV v podobě šíření informací k tomu patřilo šest workshopů v roce 2008, tak aby ti relevantní aktéři se dozvěděli ty informace, které potřebují. My jsme vydali dvě velké zprávy, které jsou k dispozici na webových stránkách od května a zatím 15 tisíckrát byly staženy, takže eh, skutečně zájem je veliký. Další věc, která je téměř, můžu říct, unikátní, je to, že máme eh, určité stručné přehledy údajů a je třeba říci, že je máme ve všech jazycích a například v jižních zemích je o ně daleko větší zájem než na severu. Tady je ukázka webových stránek, kde je možné eh, toto získat. Je to velice snadné a přístupné. Máme tady k jednotlivým tématům vždy čtyři stránky. No a to je vlastně všechno, co jsme chtěli říct, takže děkujeme za pozornost. Eh, Le Folla ha chiesto la parola. Lefol žádal o slovo. Merci, président, et puis merci surtout. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji především dvěma zástupcům komise, kteří zde eh, nás seznámili s tímto projektem nazvaným SOKO. Chci připomenout, že tento projekt vznikl na základě iniciativy Evropského parlamentu my jsme si ho vznik přáli a děkujeme eh, komisi za to, že se zabývá takto hodnocením a ehm, kontrolou stávajících zemědělských praktik v Evropě. Jedná se především o uchování eh, půdy, protože půda, její stav se zhoršuje A vy víte, kolegové, že eh, zemědělská eh, půda představuje 30 cm do hloubky eh, po celé planetě, takže víte, co vlastně je ve hře. Jde o uchování zemědělské půdy, které má obrovský rozměr. Musíme si uvědomovat, že se jedná o problém jak severu, tak jihu Evropy. Přitom tu jsou různé druhy degradace půdy, ať už je to od eroze po jiné druhy degradace, závisí na vlhkosti vzduchu, na produkčních technikách, na klimatických podmínkách a právě ty zemědělské eh, techniky používané mohou sami o sobě poškozovat eh, zemědělskou půdu nebo i jinou půdu. Takže musíme uvažovat tedy nejen o eh, klimatických změnách, o ekologii, ale také se musíme zaměřit přímo na uchovávání půdy v dobrém stavu. Je třeba tedy uchovávat organický uhlík v půdě a organickou hmotu v půdě. Víte, že projekt eh, SOKO, eh, podle projektu eh, SOKO se jedná o 70 miliard tun uhlíku. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby se to množství změnilo a což by to mohlo způsobit v situaci měnícího se klimatu. Vycházíme z myšlenky, že třeba bránit degradaci půdy uvažujeme o různých technologiích, které by mohly předcházet takovéto degradaci půdy. Byly zde předloženy dva hlavní směry organické zemědělství, biozemědělství a nové technologie, které mohou být využity, abychom mohli uchovávat půdu v dobrém stavu. E, velice zajímavé je to, že když se hovoří o uchování půdy, prostřednictvím těchto technologií můžeme také otevřít dveře novým druhům produkce, což by nám umožnilo konkrétně reagovat na otázku, co je to udržitelné zemědělství zítřka. Můžeme tedy zajistit to, aby zemědělství bylo jak produktivní, tak eh, biologicky nebo mm, ekologicky zodpovědné. hovoří se o udržitelném rozvoji a všichni se shodneme na tom, že za potřeby učinit vše, co je v našich silách. Všichni víme, že je třeba dbát na ochranu životního prostředí v zemědělství. Nicméně tato slova je třeba převést, včinit hmatatelné skutky. A musíme tedy spolupracovat se zemědělci, kteří velice dobře vědí, eh, oč tady běží, co je ve hře. Jsou zde tedy určité modely, které lze použít v budoucnosti a které nám umožní jak dosahovat eh, produktivnosti, tak eh, být eh, ekologicky zodpovědní. Viděli jsme zde několik příkladů nových technologií a když budeme schopni toto využívat, dokážeme se mm, dokážeme využívat i konvenční zemědělské metody, které však budou mít udržitelný charakter a budou od nás odpovědné. Tyto techniky jsou důležité i pro eh, další eh, důvody. A proto my v parlamentu a v komisi bychom se měli zabývat nadále těmito otázkami zemědělství ze širšího pohledu a měli bychom se na to dívat z pohledu celého životního prostředí, to je naše směrnice o půdě, pesticidech, herbicidech, vodě. Pokaždé, když se zabýváme takovouto směrnicí, zabýváme se jen jednou stránkou tohoto problému. Nicméně problém eh, má mnoho různých stránek a proto bychom s ním měli pojednávat eh, globálně. A proto jsme se zabývali tedy tímto projektem, zaměříme ochranu půdy, což nás teď vede eh, ke konkrétní diskuzi o tom, co vlastně dělat. To si myslím, že je důležité, je to první krok a já chci poděkovat našim kolegům za práci, kterou vykonali, která je koncepční, která je založena na konkrétních příkladech, která bere v úvahu stávající technologie a uvádí do správné perspektivy. A právě díky takovýmto práce budeme schopni reagovat na otázky, které eh, si klademe a budeme moci zajistit to, aby zemědělství poskytlo lidem eh, potraviny a zároveň, aby bylo udržitelné. Takže ještě jednou chci eh, všem, kdo se účastnili této se poděkovat. Děkuji, děkuji Stefane. To je opravdu velice důležité pro budoucnost zemědělství. Martin Buslink je na seznamu řečníků. Já, ich darf auch der Kommission ganz herzlich Já srdečně děkuji komisi za zprávu a to vlastně ukazuje, jak naléhavé je to téma, když jsme viděli tu mapu a tolik regionů eh, s vysokým ohrožením. Parlament se toho každopádně musí také ujmout Bohužel eh, bylo to blokováno eh, v mnohem směru, ale musíme to opět rozjet, zejména tedy v souvislosti se změnou klimatu. A já myslím, že my to skutečně dáme na pořád jednání. Já jsem chtěl eh, jenom se na něco zeptat. Eh, vy jste vlastně řekl, že eh, možné řešení by bylo zpracování jakési minimální úrovně. To je možné, ale u toho minimálního obdělávání půdy Součástí toho je také vysoká míra používání chemikálií, herbicidů a tak dále. A já se obávám, Eh, jestli tímto způsobem za použití herbicidů eh, nespůsobí větší škody, než eh, jaké, hm, tedy více škod než užitku. Ono je důležité, abychom, abychom ono to podporovali to organické farmářství, čili to čisté nechemické. Eh, další věc eh, je to otázka, která se týká chovu dobytka na mléko. Eh, to souvisí také s úbytkem půdy, s erozí půdy. Je třeba říct, že se bohužel také pastviny, tedy půda zarostlá a zelení, Eh, rozhodává, spotřebává se například na kukuřici, nebo respektive eh, nově se využívá na pěstování kukuřice. Další věc eh, je cross-compliance. Já si myslím, že ty předpisy nejsou zas až tak dobře rozvinuté, rozšířené a chybí tady ještě určité povědomí. Tady je určitě po nás práce. Davides má slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za poněkud pozdní eh, příchod, proto jsem eh, neslyšel úplně celou tuto přednášku. Kolega Le Foll eh, tady otevřel velice důležitá témata ale já bych chtěl varovat před eh, jednou věcí. My máme v Evropě mnoho různých typů půdy, je více než tři stovky. Čili ta situace je na různých místech Evropy velmi rozlišná. Eh, já znám jakousi studii, myslím, z poloviny 90. let, kde se šetřilo, kde jsou nejhůře postižené půdy. A bylo zjištěno, že Evropa je na tom ještě nejlépe, že daleko hůře je na tom střední nebo jižní Amerika a to souvisí se strukturou zemědělství. Tam, kde fungují velké agrární koncerny, jako jsou ty plantáže ve Střední Americe, tak tyto koncerny se nestarají o trvalost a udržitelnost toho, co dělají, jim jde o maximalizaci výnosů. Ovšem my tady máme eh, regiony, my tady máme eh, dynastie eh, farmářů a ty chtějí něco po sobě zanechat. Tam se hospodaří udržitelným způsobem, tam se nedrancuje. Čili na to je třeba klást důraz my máme různé možnosti. Pokud budeme vhodným způsobem střídat, rotovat plodiny, tak je možné eh, zvyšovat výnosy. Nebo dneska máme velké traktory se širokými gumami a ty vlastně tlačí na půdu méně než ty menší traktory lehčí v 60. letech. Ovšem chtěl bych varovat eh, před jednou věcí. Eh, neměli bychom eh, podlehnout iluzi, že pokud něco předepíšeme v Bruselu, tak je všechno vyřešeno. Eh, tak to určitě není. Prostě půda, půda ta se nestěhuje po Evropě. Půda ta by měla zůstat na národní úrovni 27 eh, členských zemí by si svými vlastními zákony mělo stanovit, jak chránit svoji půdu. A já jsem skutečně silně proti tomu, abychom zde eh, v Bruselu vytvářejí další byrokracii, potom tady máme nesmyslné předpisy, nesmyslné termíny a já prostě eh, nemůžu třeba eh, regionálně začít pracovat v termínu, který by byl z klimatického hlediska příznivý, poněvadž Brusel mě to přepisuje na jiný den. Takže prosím, eh, ti na místě vědí nejlépe, jak zacházet svou půdu a prosím vás žádnou novou byrokracii. Děkuji. Omlouvám se za to, že jsem přišel se spožděním. Josep Bovech žádal slovo. Jose. Máš slovo? Oui, je voulais faire euh, d'abord remercier. Děkuji mnohokrát. Také bych chtěl poděkovat eh, zástupcům komise za jejich prezentaci. Děkuji také Stefanu Lafovi za jeho práci. Ale chtěl bych zmínit jednu zásadu, která tady zatím eh, zdůrazněna nebyla, ačkoliv je zjevná. Um, půda není jenom nějaký podklad nebo prostředek, ale je to živoucí hmota a v tomto smyslu musíme půdu vnímat jako komplikovaný živoucí mechanismus. A v tomto smyslu zemědělské praktiky, které používáme, se mohou velmi lišit a neměli bychom na to zapomínat. A myslím si, že to nebylo dostatečně zdůrazněno. Je to vždycky důležitou součástí naší práce. A když se zaměříme například na Andaluzii, kde se setkáváme eh, s problémem Eh, eh, způsobeným intenzivním zemědělstvím a emisemi skleníkových plynů, které vyvolaly rostoucí eh, teplotu a rezidua pesticidů, nebo pokud vezmeme Francii, kde se pěstuje vždycky jenom jedna plodina, plodina jedna obilnina, to prakticky půdu sterilizuje, protože jde o zemědělskou praxi, která neintegruje v sobě rotaci plodin. A v tomto smyslu bychom měli být opatrní a vnímat také eh, nové obecnější vzorce. Nechceme navyšovat byrokracii, ale chtěli bychom zvažovat možnosti nové společné zemědělské politiky, která vznikla v roce 57, když jsme měli ten základ. Cílem zemědělské politiky tehdy bylo navýšit produkci, aby si obyvatelé mohli koupit zemědělské výrobky levněji, ale dnes přinášíme do společné zemědělské politiky řadu nových prvků. Zaměřujeme se na kvalitu a životní prostředí pouhé dva měsíce nás dělí od kodaňské konference. A právě na tomto místě ve výboru pro zemědělství bychom tedy mohli tuto záležitost vnímat novou optikou když se objevuje nový eh, zemědělský projekt, který by ochladil planetu. Děkuji. Děkuji, pan Dante. Merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord remercier les, les intervenants pour... Děkuji, si především poděkovat eh, oběma zástupcům Společného výzkumného střediska. Od zhruba, zhruba posledních 50 let eh, se zabýváme agronomickými otázkami a to proto, eh, že došlo k tomu, že v zemědělství došlo k určitým krokům zpět. Náš výbor má ten úkol, aby vědu zaměřenou na půdu eh, postavil do středu našeho zájmu. Je tedy třeba, eh, abychom skoncovali s vertikálními směrnicemi, musíme postupovat horizontálně. Navíc ne každá půda se podobá jinému typu půdy, takže jednotlivá řešení nelze přijímat univerzálně. To je skutečnost, na kterou bychom vždy měli eh, myslet a měli by na to myslet i při jednání eh, v radě. Jsou tu finanční prostředky, eh, které bývají vynakládány na různé studie a ty je třeba vynakládat rozumně. Děkuji, Josti Quataňon. Thank, thank, thank you, President. Děkuji vám, pane předsedo. To je zajímavá studie, ne, o tom není pochyb, ale zásadně nesouhlasím s tím, že by něco podobného by mělo být zajištěno křížovou zhodou. To, v tomto smyslu bychom se tomuto měli vyhnout za každou cenu ve Spojeném království. Je toto regulována formou samoregulace. Když někdo ponechá půdu ve špatném stavu, může být vyhoštěn ze své půdy ze, ze strany majitele pozemku pozemku, pokud například půda se smívá na eh, veřejnou komunikaci, tak opět je povolán k odpovědnosti z hlediska zprávy silnic. A v tomto smyslu, ať už vlastní půdy nebo nájemce půdy, musí udržovat půdu v dobrém stavu a zároveň musí eh, ponechat dobrou tržní hodnotu půdy, tak to nenechá prostě schátrat, neponechá to eh, osudu svému. Hovořili jsme o organické hmotě. Já si nemyslím, že by toto byl byl dobrý ukazatel zdraví půdy. Některé půdy mají vysoký obsah organické hmoty, ale podívejme se, jak například eh, reagují eh, v erozi větrem. Ta, tam jim organická hmota nepomáhá. Pomoci může, ale nemůžeme to garantovat. Některé e, nejúrodnější druhy půd mají nízký obsah organické hmoty a pokud se budete nutně snažit zvýšit podíl organické hmoty, nebudete pálit slamu, ale budete jí, e, e, necháte ji tam zaorat, tak poté toto bude velmi náročné, protože se vám může kontaminovat třeba vodami. Tedy jsme zjistili, že když jsme se snažili navýšit podíl organické hmoty, vznikl další problém. Ehm, dostáváme se do dalších problémů, například v souvislosti eh, s nitrátovou směrnicí. Pokud eh, přejdeme ke kompakci, stlačování, tak to je sezónní problém. Někdy je rok tak vlhký, že prostě je to nutné, eh, abychom vůbec mohli sklidit. Snažíme se vždycky eh, třeba použít i nižší vrstvu půdy, abychom vrátili půdu dobrému stavu. Proto tady nepotřebujeme křížovou komplianci, křížovou schodu rozhodně. Děkuji. Bene. Grazie. Giovanni Lavia ha chiesto la parola. Děkuji. Giovanni Lavia požádal slovo. Presidente, credo che... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že problém, o kterém hovoříme, je nesmírně komplexní. Samozřejmě děkuji komisi za tuto prezentaci. Ale myslím, že tu obrovská diferenciace v jednotlivých situacích, což záleží na eh, podmínkách klimatických, podmínkách životního prostředí, které jsou v daném místě. Myslím, že není a dobře, dost dobře možné analyzovat tento jev, pokud je nebudeme zvažovat globálně. A proto je třeba, abychom brali v úvahu také další, e, další faktor, a to jsou klimatické změny, které budeme probírat následně. Například na jihu Evropě, na Evropy jsou jiné jevy, než ke kterým dochází na severu. Potřebujeme více vodních zdrojů, eh, dochází k zhoršování eh, různých eh, aspektů, například salinity země. A sůl, pokud se zvyšuje její obsah v půdě, pak činí půdu neplodnou. Proto musíme se na celý tento problém dívat globálně. Jedná se o politiku investic, kterou je třeba zaměřit tak, abychom podporovali takové struktury, které budou umožňovat udržování například vodních zdrojů, protože vodní eh, eh, zdroje by eh, mohly negativně ovlivnit kvalitu půdy. Musíme tedy Samozřejmě se zabývá to ochranou půdy, ale takovým způsobem bychom podporovali všechny další pozitivní faktory. Děkuji. Eh, další kolega žralo slovo. That's okay. Thank you, uh, President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, pár bodů bych tomu měl. Eh, je to eh, velmi obtížná záležitost a hledání řešení je také složitější, poněvadž v Evropě máme různé země s různými problémy v oblasti eroze půdy a tak dále. A já si myslím, že řešení skutečně patří na úroveň národních vlád spíše než na úroveň evropskou. Samozřejmě, že eh, například na eh, západě Skotska, kde mám farmu já, eh, jsou úplně jiné podmínky pro chov dobytka než třeba na jihu Španělska, tak já bych skutečně navrhoval, abychom na to reagovali spíše na národní úrovni, než na té evropské. Děkuji, než předám slovo k odpovědím našim mm, expertům. Chci ještě promluvit eh, ohledně ochrany půdy. To je velice důležité téma a souvisí s tématem, kterým se budeme zabývat za chvíli, a to jsou klimatické změny, jak už jste bylo naznačeno. A kolega mm, Stefan Lefol o tom bude hovořit. Hovoříme nicméně o půdě, eh, která potřebuje eh, to, aby abychom jí pomohli. A zároveň tímto naším jednáním objasníme občanům a um, um, podáme jim také odůvodnění toho, proč máme společnou zemědělskou politiku, protože taková témata, jako je životní prostředí, uchovávání půdy, schopnost spravovat přírodní zdroje, které um, budou dbát na celou řadu aspektů, například i na blaho zvířat, nám dávají na vědomí, že právě v těchto krocích společenské, společné zemědělské politiky můžeme vidět důvod, proč eh, společná zemědělská politika vůbec je a můžeme, eh, můžeme takto odůvodnit její existenci občanům. Předám slovo expertům. Děkuji, pane předsedo. Tak nejdříve rychle odpovědí na konkrétní otázky. Především tady děkuji za vaše pozitivní reakce na mnoho bodů z toho, co jsme se přednesli. Zasněli jste konkrétní otázky týkající se dopadu pesticidů, zejména herbicidů v rámci systému zemědělského obdělávání půdy. My jsme se snažili v naší zprávě dávat důraz na ty konzervační, na ty ochranné účinky zemědělství, ano, ale je třeba přiznat, že nám chybí údaje, zejména tedy dlouhodobé údaje o využívání těchto technologií během uplynulých desetiletí. Takže určitě tady ještě je co zkoumat. Dále tady zazněla otázka, Eh, na intenzivní zemědělství. Eh, tím jsme se nezabývali úplně eh, přesně, protože my jsme se zabývali zemědělskými metodami, které budou spíše šetrnější. Nám šlo zejména o to zemědělší zemědělství a třeba naše data ukazují, že přibývá nám lesů, což je celkem eh, opak toho, co bychom možná čekali. A nyní předám kolegovi. Některé otázky se týkaly toho, na jaké úrovni politické se má rozhodovat, no tak to je samozřejmě vždycky na rozhodnutí Samozřejmě, že každá úroveň má jinou zodpovědnost a možnosti jsou různé. Když eh, se zastavíme u případových studií, tak eh, samozřejmě to ukazuje na to, že je velice důležité reagovat na situaci na národní nebo ještě nižší úrovni. Otázka potom zní, jaká role má eh, zůstat evropské úrovni, pravděpodobně jen koordinační. Pokud se týče cross-compliance, o tom hovořili mnozí, někteří pro, jiní proti. Já si myslím, že my jsme z té cross-compliance eh, si odvodili to, že je třeba se zaměřit na půdu a na ochranu půd. Otázka je, nakolik se co eh, využívá na lokální úrovni, kolik je možné činit na evropské úrovni a tak dále. To jsou zase otázky, které si zaslouží debatu i na tomto plénu. No a a zatím můžeme říct, že jsme to tady prostě dali jako bod eh, na eh, program toho všech těch úvah okolo zemědělství Eh, samozřejmě, že už se mnoho k tomu dělalo dříve, ale my mm, to znovu zdůrazňujeme. A pokud se týče těch ostatních komentářů, tak za ně děkujeme a děkujeme také za pozitivní zpětnou vazbu. Bene, cari colleghi, se siamo da... Děkuji. Vážení kolegové, jestli se na tom tedy dohodneme, můžeme přijít dalšímu bodu, a to je evropské změnitelství a změna klimatu. I to je nesmírně důležité téma pro náš výbor. A jak už jsme uvedli, zemědělská činnost není jen součástí problému, ale i součástí řešení tohoto problému. Ještě než předám slovo Stefanu Lefol, víte, náš výbor žádal o povolení Eh, k sepsání zprávy z vlastní iniciativy. Třeba, že výbor pro životní prostředí se postavil proti, omezil naši úlohu na stanovisko. Vás chci informovat, že trváme na tom, na základě právě toho, co jsme dnes říkali, to je, že je důležité, aby náš výbor vedl svou zprávu z vlastní iniciativy o evropském zemědělství a změně klimatu. Takže o to nadále usilujeme. A slovo předávám Stefanu Lefol. Děkuji vám, pane předsedo. Diskutovali jsme o iniciativě projektu SOKO a slyšeli jsme velice pertinentní poznámky. V této souvislosti eh, je jasné, že musíme uvažovat o tom, co se dá učinit na úrovni evropské, národní či regionální. Tematika, do které se pouštíme, eh, nám klade několik otázek. Jde o to, do jaké míry politici zodpovědní za zemědělství a také zemědělci samotní neboli pracovníci v daném odvětví, do jaké míry eh, mohou eh, reagovat na klimatické změny, na oteplování eh, země ehm, jak celý tento sektor um, zemědělský a potravinářský může tedy reagovat? Jak se můžeme my, jako experti zabývající se zemědělskou uh, oblastí, umožnit, jak už říkal eh, José Bové metaforicky, jak můžeme napomáhat k tomu, aby se snižovala teplota, aby docházelo k ochlazování planety metaforicky. Už Víme, že na některých částech země, například v Evropě také, v některých místech dochází k velice silnému výskytu srážek, což má negativní dopad na půdu. V některých jiných regionech zase dochází ke stále intenzivnějším obdobím sucha a netýkají se již jen zemí na jižní straně Evropy, takže už to není jen Andaluzie s Itálií. Odborníci říkají například, že ve Francii za 30-40 let globálně eh, dojde k přetvoření klimatu, že to bude v podstatě středomořská oblast. Takže my eh, prostřednictvím zemědělství eh, můžeme bojovat proti změnám klimatu. Jak? Eh, jsou tu dva různé způsoby čtení tohoto problému, jeho řešení. Za prvé je třeba předejít eh, tomu, že budeme nadále vyrábět eh, skleníkové plyny v zemědělství. Takže to je první mm, úkol. Jakým způsobem můžeme dosáhnout toho, aby zemědělství snižovalo své emise skleníkových plynů? Hovoří se z této souvislosti o spotřebě fosilních paliv. Eh, protože se jedná o eh, pak také o dusíkaté sloučeně, dusíkaté plyny, které, mm, které vznikají. A to souvisí také s chovem, eh, s chodnými zvířaty a s metanem, protože metan má 14x 20krát silnější skleníkový efekt než uhlík. A jak tedy můžeme bojovat proti oteplování prostřednictvím zemědělství? To je ta první otázka, kterou si klademe. Následně, jak může zemědělství přispívat ke snižování eh, množství skleníkových plynů, které už v atmosféře jsou. Naši experti z projektu SOKO už hovořili o tom, že e, že dochází k uvolňování již uloženého uhlíku. 70 miliard tun uhlíku už je uloženo v zemi a musí tam zůstat, to je v našem zájmu. Takže pokud prostřednictvím Mm, různých zemědělských praktik nebudeme umožňovat silnou fotosyntézu, která tedy udržuje ten uhlík v zemi, eh, budeme, eh, budeme přispívat k nárůstu skleníkových plynů. A pak je tu otázka eh, lesnictví, lesního zemědělství. Strom Eh, dokáže zafixovat určité množství uhlíku. A to dnes celé jasně víme. Dochází ovšem k odlesňování. Eh, teď nemám na mysli zrovna Evropu, protože tam eh, množství lesů nebo půda pokrytá lesy narůstá, ale například v Indonésii a v jiných oblastech světa dochází k silnému odlesňování. Takže, abych to shrnul je třeba, abychom prostřednictvím zemědělství čelili klimatickým změnám. Takže musíme především snižovat množství skleníkových plynů, které jsou emitovány zemědělstvím a na druhé straně musíme udržovat co možná nejvíce uhlíku nebo zachycovat co možná nejvíce uhlíku v půdě prostřednictvím eh, zemědělských technik. A ještě tu je třetí prvek, o kterém tady komise hovořila, a to je schopnost přizpůsobit zemědělství novým klimatickým podmínkám. Neboli přizpůsobit se například suchu, ehm, vypěstovat takové kultury, které budou eh, lépe eh, schopny odolávat eh, stresu z nedostatku vody. v 20. století 70 zemědělské biodiverzity a té domácí, teď nemluvím o hm, přírodní biodiverzitě, ale té, která byla v zemědělství, zmizelo. I na této frontě musíme eh, napřít naše síly. Prostřednictvím biodiverzity musíme využívat funkční modely, které už vznikly, například rotace kultur, Musíme využívat prostředky, které se osvědčily eh, v minulosti a jsou zaměřené právě na ochranu biodiverzity, protože právě to vede, a to je zajímavé, k tomu, že dosáhneme větší diferenciace eh, na zemědělském trhu, diferenciace různých produktů, které mohou být na zemědělském trhu využity a obohatí to náš trh. V projektu SOKO tedy je třeba využívat všechny mm, způsoby produkce, které současně budou zaměřeny na snižování fosilních paliv, snižování emisí skleníkových plynů, na zachycování uhlíku z atmosféry do půdy a je třeba, aby zemědělství současně přispívalo k ochraně biodiverzity. Také je nezbytné, aby zemědělství, jak už říkal pan předseda, bylo sociálním způsobem odpovědi na mm, změny, k nímž dochází na planetě. Naše společná zemědělská politika musí být odpovědí na stávající situaci. Děkuji, Stefane. A nyní zahájíme rozpravu o tomto tématu. Paní Polsen žádala o slovo. Polsen, Adam. Tak, herr ordförande, och tack, föredragande. Nu är vi inne på... Děkuji a děkuji také zpravodaji. Já se domnívám, že se nyní zabýváme dvojící vůbec největší otázek, pokud se týče přítomnosti a budoucnosti zemědělství. Je také naším takovým dluhem a povinností, abychom se zabývali také eh, klimatem a vším, co tedy eh, souvisí se eh, zemědělstvím. A je mimo jiné třeba také eh, zajistit, aby eh, jednoduše a prostě občané chápali více eh, roli zemědělství v klimatu, pro řešení klimatu, aby zemědělství, aby na ně nebylo pohlíženo takovým nějakým úkosem, jako tím, kdo, na toho, kdo tady všecko kazí. Je tady eh, otázka eh, vlastně klimatických změn, eh, které povedou k tomu, že je, bude ještě větší sucho tam, kde je sucho už dnes a možná, že bude ještě větší vlhko tam, kde je mokro, explozivně také bude přibývat nemocí a chorob v Evropě, protože budou nové vektory její šíření, eh, zimy budou teplejší u nás na severu. A eh, tam, kde se používá metán, no, tak tam je potom také dusík. A já musím říct, že zatím se nepotkala nikoho, kdo by byl schopen říci, do jaké míry eh, hnůj nebo hnojiva, a to je jedno, kolik eh, toho dusíku, který je v nich obsažen, se nakonec dostane do atmosféry dusík je 320 krát nebezpečnější než CO2. A samozřejmě, že ano, ochrana půd to je nezbytný příkaz, ne? Jestliže eh, budeme se snažit zvyšovat fotosyntézu, jestli budeme schopni více těchto látek eh, vázat v půdě, znamená uhlík nebo kysiční uhličitý, tak zmůžeme opravdu hodně. Vyřešíme velký kus, velkou část eh, toho množství, které se eh, vypouští v podobě CO2 do atmosféry. A tady je třeba říct, že tady toto všechno spočívá dneska v rukou těch velkých chemický koncernů. No a kde máme nezávislý výzkum? Něco takového přece zoufale potřebujeme v zemědělství. Potřebujeme pesticidy, které nejsou jedovaté, respektive jsou jedovaté tam, kde jedovaté být mají. A dále je tady ještě třetí aspekt, a sice výroba energie. Máme k dispozici moderní techniku, jejíž pomocí by se de facto mohla, mohlo zemědělství eh, zcela osamostatnit, co se týče zásobování energií. De facto eh, bylo by možné produkovat biomasu, eh, která by se pak měnila na biodiesel. Technologie existuje, víme, jak se to dělá. Je to jenom otázka politické vůle. Ani není třeba nějak moc zkoumat, protože to už známe. Pokud bychom dokázali eh, zdokonalit fotosyntézu, eh, vázat více uhlíků z ovzduší, tak budeme mít zároveň více materiálu, z něhož lze produkovat energii. Nejenom tedy Eh, běžná paliva, ale prostě eh, je možné, prostě, aby les vyráběl elektřinu a aby se ta elektřina zcela ekologicky přemístěvala z jednoho bodu do druhého. Čili toto je eh, skutečně zemědělství, prostě je velká, velká část řešení. Hashword. Hashword. Děkuji vám, pane předsedo, a chci poděkovat zpravodajům za velmi zajímavou zprávu a rozhodně souhlasím s panem zpravodajem v tom, že změna klimatu je důležitou otázkou také pro zemědělství a skutečnost, že zemědělství je také vnímáno jako součást toho problému, je také záležitost, kterou bychom měli sdělit a měli bychom to také sdělit eh, odvětvím průmyslu, ale pokud vnímáme zemědělství jako součást problému, tak tou zápornou stranou je také, že zemědělství může být součástí řešení a v tomto smyslu představuje obrovské příležitosti právě pro agro

chemický průmysl. Což e, samozřejmě nebude snadné, protože to půjde ruku v ruce s rostoucí poptávkou e, e, po potravinách pro rostoucí počet obyvatel, jak tedy řešit boj s klimatickou změnou a rostoucí potřebu potravin. A záležitost, kterou tady zmiňuje zpravoda, je, jakou úlohu v tom může sehrát vláda. A jak jsme již slyšeli při předchozím bodu na pořadu jednání z hlediska legislativy, sam Samozřejmě legislativa by měla být vnímána jako až poslední možnost a zároveň eh, spíše eh, záležitost jemnější úpravy. A podle mého názoru klíčem k vyřešení problému je výzkum a vývoj. A proto bych rád, aby zpravodaj do zprávy doplnil, že je politování hodný pokles v objemu prostředků vynaložených do výzkumu v těchto klíčových otázkách, ať už té předchozí eh, otázce, kterou jsme diskutovali, nebo v této. A měli bychom tedy apelovat apelovat eh, na větší objem finančních prostředků, které by vlády měly uvolnit. Grazie, George. Děkuji. George Lyon žádal slovo. Eh, Děkuji vám. Já bych chtěl jenom doplnit, chtěl bych navázat na slova Richarda Ashworta, s kterým souhlasím do značné míry změna klimatu, jak eh, jsme tady slyšeli, e, patří skutečně k těm nejzásadnějším změnám, s nimiž se v zemědělství potýkáme, ale otázka zní, je to součást problému nebo součást řešení. E, z hlediska živočičné výroby e, samozřejmě v tomto smyslu je to zásadní věc a musíme hledat řešení. A jak Richard zmiňoval, je skutečně potřeba zaměřit se na výzkum a vývoj a zmírňování těch dopadů. Vím, že na Novém Zélandu Zélandu se tomuto tématu velmi věnovali a snažili se tedy zmírňovat dopady z hlediska mineralizace asi o 10%, ale v každém případě si to žádá výraznější objem investic, abychom identifikovali řešení. Protože já si nedovedu představit, že by eh, řešením bylo dát někam eh, všechen dobytek a odchytávat ten metan. Eh, v tomto smyslu bychom mohli dojít k ještě většímu problému pro změnu klimatu.

A otázka tedy zní, jak také snižovat objem energie, který zemědělství a průmysl používá. Zhruba 1% produkce z energie se používá zemědělství na produkci hnojiv, eh, pesticidů a dalších. A my musíme vyvíjet takové plodiny, které dokáží růst s menšími chemickými vstupy nebo energetickými vstupy. A v tomto smyslu by se měl výzkum a vývoj zaměřoval právě na vývoj nových plodin, rodin, které potřebují méně dusíku, méně těch pesticidů a e, méně vstupu obecně. A biotechnologie v tomto smyslu bude patřit k nástrojům, které budeme muset používat. A bohužel, e, co se zatím děje, že se na to zaměřují e, komerční firmy, ale měly by se zapojit také vlády jednotlivých států, které by se také skutečně měly zaměřit na podporu výzkumu a vývoje v této oblasti tak, abychom mohli připravit opatření na zmírnění dopadu změny klimatu a řešit všechny otázky, ať už živočišné výrobě, rostlinné výrobě a tak dále. Já se tedy velmi těším na tu zprávu a doufám, že se tedy bude zaměřovat na eh, význam výzkumu a vývoje eh, pro snížení uhlíkové stopy v následujících letech. Děkuji. Děkuji, Martin Ošlin. Já srdečně děkuji zpravdaji, který se otevřel mnoho významných témat a já ho určitě budu intenzivně podporovat u této významné zprávy. Zemědělství je na jedné straně obětí, na druhé straně spoluviníkem klimatických změn. To je třeba jasně říct. Současné zemědělství je velmi náročné na energii, jak tedy u primárních paliv, tak také u sekundárních paliv, kde se také hodně vypouští tedy ono dusíku a tak dále. Čili zemědělství může hodně přispět k redukci klimatických změn a Také v zemědělství je třeba do příštích let formulovat klimatické cíle, tak aby zemědělství odvedlo svůj příspěvek. Je třeba debatovat ještě o dvou věcech, kterým se nedostávalo dostatečného, dostatečné pozornosti. Je to na jedné straně metan na druhé straně rajský plyn. Poněvadž Eh, intenzivní zemědělství skutečně eh, tohoto rajského plynu produkuje velmi mnoho. A to eh, vlastně znamená také ekologizaci zemědělství, toto téma. Dále, pokud se týče velké energetické náročnosti zemědělství, tak tady bychom možná měli opět se vrátit k takovému tomu regionálním zásobování. Možná, že je dost velký nesmysl, že tady napříč kontinenty eh, převážíme plyn a další paliva. Eh, to také zatěžuje životní prostředí a do budoucnosti je možné se tomu vyhnout a měli bychom se o to pokusit. Také by nebylo správně říkat, že u nás v Evropě zase tak těch problémů tolik není, že to je spíše věna Jižní Ameriky. To ovšem není tak docela pravda. Když se podíváme eh, třeba na eh, to, jak se pěstuje soja a tak dále, mnoho z toho de facto skrmujeme také, čili ono to také souvisí s naší produkcí a to je Eh, zodpovědnost, eh, které se musíme ujmout, které si musíme eh, přiznat. Čili je možné, že v Evropě bychom mohli být silnější v produkci rostlinných bílkovin pro vlastní spotřebu. my v Evropě musíme si být více vědomi, jakým způsobem dále rozvíjet zemědělství a jednat na ochranu životního prostředí. A to jsou aspekty, které tedy, kterým je třeba věnovat Bosna ještě více. Děkuji Josebové. Pour euh, aller dans le même sens que, que Martin et donc pour conforter. Ano, navážu na to, co řekl Martin Myslím, že bychom měli dbát o to, <clears throat> myslet na to, kolik eh, půdy se využívá na eh, pěstování soje, to 22 milionů hektarů, 50 eh, milionů tun soje bývá dováženo do E, Evropy. Musíme uvažovat tedy o tom, kolik půdy bylo využíváno na silu. Samozřejmě, že nejde tedy celý tento problém e, nebo celou tuto úvahu o klimatu vyřešit tím, e, když budeme opomíjet strukturu chovných zvířat. Je třeba také uvažovat o možnosti dovozu rostlinných bílkovin a e, v zemědělství musíme také mít na paměti, že třeba by rotovaly kultury. Nezapomínejme také na věc, která už zde byla několika předřečníky zmíněna, a to je problém metanu. V současné době je pravda, že je tu obrovský potenciál pro opětovné využití metanu a to na úrovni jak místních společenství, tak eh, zemědělských podniků. Už existuje celá řada projektů, například v Německu a v Rakousku bylo vykonáno mnohé. Další země ještě mají spoždění, nicméně je zde tento obrovský potenciál eh, metanu a nejde to jen nějaké obrovské zemědělské podniky, to stačí provést i v rodinných zemědělských podnicích eh, zcela racionálně. A to stejným způsobem, jakým se metan využívá ve velkých podnicích. Také se hovořilo o klimatu. Změna způsobu mm, pěstování, například změna osiv, není jen otázkou technologické inovace. Jedná se i o to, aby výzkum bral v úvahu vývoj osiv využívaných v zemědělských podnicích. To je velice důležitá věc. Je tu ještě další praxe, kterou lze rozvíjet a to um, otázka vývoje osiv v souvislosti s vývojem um, odborným, vědeckým, ehm, protože někteří zemědělci mohou využívat eh, takové plodiny, eh, které jsou výhodnější při změně klimatu. Další kolega. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že každé pravidlo má svou výjimku a jsem v tomto smyslu tady se svým vystoupením. Ale od roku 1998 se celosvětová teplota snižuje, ačkoliv to řada lidí nechce přiznat. Máme tedy velký problém. V únoru jsem, 2008 eh, jsem byl v Indii a tam zažili nejchladnější zimu za mnoho let a eh, někteří lidé poprvé v životě viděli sníh. Eh, loňská zima 0809 si vzpomínám zasněžený povrch mé farmy na východě Anglie. Pokud je tedy globální oteplování tak velké, mně se to nezdá jako problém. Podívejme se nyní na skleníkové eh, plyny. Eh, první je vodní, který se vlučuje do atmosféry a s tím nemůžeme nic udělat. Vodní pára je něco, čeho se nezbavíme. za druhé se dostáváme k oxidu uhlí cvičitému. Kolik lidí z vás tedy ví, že je to 0,038% v atmosféře? Bylo to i desetkrát vyšší a když to bylo vyšší, tak jsme žili v mnohem chladnější podnebí, než dnes potřebujeme CO2. Já to potřebuji pro růst svých plodin, takže prosím zapomeňme na e, eh, pronásledování CO2. A metan, jestli pak víte, kolik ho je v atmosféře, 0,000 0,02%. To asi není moc, co? A podívejme se, že řadu eh, z toho vytváří organismy na eh, dně mořském, proto skutečně ten dobytek toho tolik nenaprodukujeme. A zhruba přes 150 eh, lety, kdy velké prérie v Americe, kde toto tedy bíložravci také produkovali a potřebovali, ale ty prérie. A chápu z poznám, poznámky o dusíku, pokud budeme používat biotechnologie, tedy geneticky modifikované plodiny v pořádku, ale řada lidí lidí právě v tomto výboru si myslí, že eh, skutečně geneticky modifikované plodiny jsou zlo samotné a proto to nikdy nepřijmou a soja protein. Eh, samozřejmě importujeme soju v pořádku, ale mohli bychom sami produkovat vlastní bílkoviny v Evropě, pokud bychom používali biotechnologie. Mohli bychom eh, přizpůsobit fazole, aby rostly v chladnějším podnebí, a nebo třeba hrášek, abychom ho mohli pěstovat každý šest let. Proto řeknu asi tolik. Já eh, si libuji v tom, že jsem výjimkou z pravidla. Děkuji. Bene. Gladfelder jak chiesto la parola. Gladfelder. Köszönöm, eh, elnök úr. Hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy chci upozornit kolegy na jeden aspekt. Poslední dobou se tyto otázky považují za velice důležité, zejména co se týče úspory energie a využíváním obnovitelných zdrojů. U nás doma v Maďarsku Evropská komise nedokázala dosáhnout dohody s vládou, jejíž výsledek měl být, eh, aby zemědělství a zemědělsko-potravinářská produkce Maďarska mohla využívat eh, evropské prostředky na eh, financování obnovitelných zdrojů v Maďarsku v zemědělství. To znamená, že zemědělské zemědělství a potravinářský průmysl v Maďarsku nebudou moci využívat eh, peníze Evropské unie, protože byly vyloučeny z této dohody. Což podle mne je tedy směšné, nemělo by to tak být a je třeba toto pravidlo změnit. V programovém období rozpočtu od roku 2013 musíme klást větší důraz na energetickou na energetické šetření a na obnovitelné zdroje, zejména v potravinářském a zemědělském průmyslu. A ještě jeden aspekt, to je další rozpor totiž. Zatímco se podepisují stále nové normy, které navyšují spotřebu energie v zemědělství, Podepisují se zároveň i jiné normy, například v Evropském parlamentu, které jsou zaměřené třeba na blaho zvířat a vedou k nárůstu energetické spotřeby na eh, eh, chovnou jednotku. My tedy musíme eh, respektovat normy, které nakonec navyšují spotřebu energie. Děkuji. Albert má slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, zum Thema Klimawandel Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, v otázce klimatických změn tady jsem velmi opatrný, protože když se podíváme na poslední 2000 let, tak eh, velmi silné klimatické změny probíhaly už v minulosti, jenom prostě nebyla televize, která vám to umí před očima předvést během pár vteřin. Nebo například 1300 1349 eh, byla obrovská, obrovská povodeň, to víme, a nebylo to eh, průmyslem ani zemědělství. A bylo to prostě i opakováně mnohokrát. Prostě povodně jsou tehdy, když během krátké doby hodně naprší. A eh, ty maximální stavy. Eh, pokud se podíváme do historie, třeba u nás v Bavorsku, eh, tak maximální stavy vody už dlouho jich nebylo dosaženo, už století nebylo dosaženo. No, my musíme dělat eh, hodně pro to, abychom používali ty zásoby, ty prostředky, ty zdroje, které máme a které dlouho nepoužíváme. Zemědělství určitě není tím nejhorším zabijákem klimatu, ale pravda může může tady vést k tomu, že se bude dostávat méně CO2 do atmosféry. Já třeba musím říct, že já jsem dříve doma eh, Eh, spotřebovával na topení ročně 7 tisíc eh, litrů eh, ropy. Teď jsem přešel na dřevní hmotu a teď už vlastně celou tu ropu nepotřebuju. Čili cesty tady jsou a já bych skutečně prosil komisi, aby se snažila zjistit, kolik biomasy vlastně produkujeme a kolik z toho využijeme existuje nějaká studie z roku, myslím, 1990 a z ní vyplývalo, že se využívá pouze 3 té biomasy, kterou eh, ročně, která se ročně vyprodukuje. To znamená, že 90%, 97% toho někde hníje a vypouští do atmosféry plyny včetně CO2. Takže Eh, to můžeme využívat, se můžeme více dělat eh, okna a dveře eh, z dřeva a tak dále. V mém regionu jsou budovy 400 let staré dřevěné, už 400 let sekvestrují kysličník uhličitý. No, teď kdybychom nepoužívali plast, ale dřevo třeba na okna, no tak to bychom skutečně mohli ušetřit obrovské množství CO2. Samozřejmě, že je třeba se dále zabývat eh, výzkumem a hledáním nových myšlenek a eh, pak můžeme skutečně eh, přispět rozumným způsobem. Dot. Děkuji, Alberte, paní Dot. Thank you, uh, Mr. President. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Zdá se, že jsme vykročili do diskusí o tom, zda, co zažíváme, globální oteplování nebo nějaká cyklická změna v našem podnebí. Ať už je váš názor jakýkoliv, myslím si, že věci, na které bychom neměli zapomínat z hlediska místních farmářů na severu Irska, odkud pocházím, jsou většinou malé farmy, eh, vedené jednou rodinou a většina farmářů eh, vidí sebe sama jako strážce životního prostředí, chtějí mít dobré životní prostředí a používat trvalé udržitelné praktiky pro budoucí generace, protože farmy se dědí z otce na syna. A je proto tedy v zájmu farmářů, aby předali svým potomkům něco, co je cené, dobré a trvale udržitelné do budoucna. A v tomto smyslu bychom rádi požádali, aby se výbor zaměřil na dvě otázky. Jedna z otázek je důležitá na vnitrostátní úrovni. A to nám umožní zvažovat různé systémy zemědělské produkce z různých úhlů pohledu, a to nejenom v různých částech světa, ale dokonce i v různých částech eh, Velké Británie, Severního Orska. Například eh, průmysl výroby mléka je většinou eh, založen na pastvinách, což by nám dalo různé úrovně metanu než intenzivnější systémy. Proto bychom tedy měli zvažovat uvažovat, jakým způsobem pracovat na vnitrostátní úrovni. Ať už je výsledek diskusí eh, jakýkoliv, nesmíme zapomínat na to, že by neměl, toto nemělo být výmluvou pro navýšení byrokracie a regulace a že velké strukturální změny pro farmáře v tomto klimatu současných finančních obtížích eh, by eh, situaci pro farmáře nesmírně stížily. Proto musíme jednat prakticky a nesmíme tuto situaci využívat pro jakožto výmluvu pro zavedení nových direktiv a zvýšení regulace pro zemědělství. Děkuji vám. Molto bene, grazie. Ha chiesto la parola. Výborně. Děkuji. Ještě. Giskak. Děkuji. Dziękuję bardzo, panie e, przewodniczący. To nie... Děkuji, pane předsedo. To je velmi důležitý dokument a samozřejmě o změnách klimatu možno debatovat, e, jestli co je pravda, co ne. Ale každopádně zemědělci tomu velice dobře rozumějí. My e, často eh, tady přemýšlíme o tom, jak pomoci zemědělcům, aby se přizpůsobili změna. To se týká jak individuálních eh, hospodářství, tak třeba problémy, jako je zajištění vody, záhlavy, závlahy a tak dále. To jsou otázky, které souvisí s celým sektorem. A dokument, eh, tento dokument nám to do značné míry popisuje. Ovšem důležité je také uznat, že zemědělství je lídrem v boji proti klimatu. A e, myslíme si, že tady e, v tomto vztahu klima a zemědělství je třeba uvažovat o plánování budoucí zemědělské politiky. Samozřejmě potřebujeme více výzkumu, ale je třeba také využít to, co už vyskoumáno bylo. Také by byl rád, abychom se zamysleli nad tím, nakolik jsme využili, využívali evropské fondy na rozvoj venkova, na zvyšování eh, plochy lesů a jak se to všechno odrazilo na jedné straně na pomoci zemědělcům a na druhé straně Eh, v boji se změnami klimatu. Podstatné je, aby prostě analýza toho všeho pozitivně ovlivňovala budoucí plánování zemědělské politiky a to je úkol pro náš výbor. Grazie, onorevole Delange. Děkuji, kolegyně Delange. Um, als je zoals land... Děkuji, pane předsedo. Jak eh, jistě víte, já jsem ze země, kde 70 eh, našich eh, zemědělské produkce eh, je na úrovni je na úrovni hladiny mořské Ehm, myslím, že málo kdo je na tom jako my. Mořská výška je 6 metrů, čili my skutečně eh, se eh, musíme zabývat tím, jak uspět v Kodani, tak abychom zvládli klimatické změny. Já jsem poněkud znepokojená tím eh, přístupem, který tady se projevuje zemědělství, je tady v jakési roli vyníka a e, všichni po všech se chce, aby se z nich stali vegetariáni a pak je tady problém, že 30-40 potravin e, zakoupených domácností potom končí v popelnicích. Dále tady máme problém karbonové stopy a e, označování. Například Tesco má svůj vlastní, svou vlastní definici karbonové stopy, každý supermarket má také svou, mají prostě loga, která neznamenají vůbec nic, čili my potřebujeme definici, jak měřit a jak označovat karbonové stopy. A já si myslím, že zemědělství skutečně je součástí celého řešení. Já teď hovořím o inovacích, kde lze využívat CO2 produktivnějším způsobem. A já si myslím, že to eh, je něco, co musí vplynout do zemědělské politiky. Pokud eh, eh, skutečně budete zachycovat o dvě, můžete to prostě vracet do energetických sítí. ale prostě s takovým postup, postojem, jaký se tady projevuje, no prostě nikdy ničeho nedosáhneme. Pak je tady ještě eh, problematika biodiverzity. O tom se hovoří ve spojitosti se změnami klimatu a komise to ve svém sdělení také řekla. Ale jestliže Eh, se máme zabývat touto otázkou, no tak zdá se, že teď to hodně stagnuje. My to máme ve směrnici o habitatu a mnozí říkají, tak tady máte plán, jak si to můžete eh, strukturálně uspořádat a hm, to je všecko. Před třemi nebo čtyřmi lety se tvrdilo, že eh, Eh, například určité živočišné druhy se nemohou, nemohou migrovat přes vysoká pohoří, ale dnes máme prostě typické španělské eh, druhy u nás ve Švédsku. Takže ta biodiverzita, to otázka je, jestli, jestli se skutečně vyvíjí užitečným způsobem také. Děkujeme uzavře to pan místopředseda Vačkovský. Dziękuję panie przewodniczący. Dobrze, że odbywa się ta debata, ale też dobrze bylo, Dobře, že tato debata probíhá, ale bylo by dobré si stanovit, o čem chceme skutečně debatovat. My jsme na začátku minulého mandátu hovořili, hovořili zásadně pouze o globálním oteplování teď už hovoříme o změnách klimatu, takže tak nenápadně z oteplování jsme přišli na klimatické změny. Já myslím, že eh, počkáme ještě pár let a eh, uvidíme to, co říkal kolega, eh, jak nejstarší indové poprvé v životě poprvé viděli sníh. No možná, že za pár let budeme hovořit o globálním ochlazování. Já nejsem odborník. Nechci polemizovat s těmi, kteří tvrdí, že existují klimatické změny, na které máme možná vliv jako lidstvo, ale existují také jiné názory, e, které říkají, že o tom e, není možno hovořit jako o něčem, co způsobuje člověk, že klimatické změny se vždycky odehrávaly, jak říkal jeden kolega, a eh, byly v historii dávno před námi. Možná, že máme nějaký vliv, ale možná, že nevelký, čili tady by to chtělo eh, eh, prostě si stanovit nějaký minimální nebo dosáhnout minimální objem znalostí, o které se budeme moci opřít. Já reprezentuji zemi, která velice trpí eh, implementací nejrůznějších předpisů, které byly přijaty eh, v rámci boje proti změnám klimatu. My jsme od roku 1990 o 30 v našem průmyslu snížili emise a teď se po nás chce, abychom ještě jednou to snižovali o další 20 a jestli podobný náklad chceme naložit na zemědělství, to je těžké, to já nevím, jestli to budou schopni vůbec akceptovat v mé zemi a zřejmě nejenom v mé zemi. Já si pamatuji, eh, dámy a pánové, že kdysi eh, dávno, kdy ještě nebyl CO2, nebyla elektřina, eh, na vesnici nebyly traktory, no, ale snad nám nejde o to, abychom se vrátili k tomuto způsobu zemědělství. Ještě než předám slovo komisi, která též žádala o možnost přispění do diskuze, v této rozpravě eh, jsme předestřeli velice široký horizont, eh, v němž zaznělo mnoho různých názorů a mnoho různých důrazů na klimatické změny. Nepochybné však je, že klimatické změny spadají do kompetence našeho výboru a proto my se tímto tématem zabýváme, protože zemědělství je součástí jak problému, tak jeho řešení. To znamená, že musíme najít inteligentní způsob, jak eh, se s tímto významným tématem popasovat. A já doufám, že se nám podaří shodnout na stejné myšlenkové linii. A teď eh, velice ochotně předám slovo komisi. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji vám a dobrý den vám všem. E, za komisi bych ráda zdůraznila, že velmi rádi slyšíme e, o tomto návrhu nové iniciativy. Domníváme se, že to výrazně napomůže uvahám komise souvisejícím s e, revize období po roce 2013. Komise předložila svoji předběžnou orientaci v oblasti zemědělství a změny klimatu ve dvou pracovních dokumentech, které byly mm, prezentovány letos. Jeden byl věnován mm, adaptaci zemědělství změně klimatu a druhý dokument se věnoval možnostem pro zmírnění dopadů změn klimatu v zemědělství. A tři aspekty, které spojují zemědělství a změnu klimatu, tak jak už tady bylo zmíněno, eh, jsou také tématem zmíněných dokumentů. V každém případě už probíhají eh, nevyhnutelné změny v klimatu, které probíhají a které budou pokračovat a které mají výrazný negativní dopad na evropské zemědělství. Zvláště nejde jenom tedy o to, eh, že oteplení nebo zmírnění oteplování Eh, bude trvat velmi dlouho, než se projeví nějaký efekt, ale pak eh, existují také extrémní povětrnostní jevy, které eh, mají dopady také na zemědělství, například zvýšená volatilita, zvýšené riziko ztráty pracovních míst a také, jak říkají klimatologové, toto je trend, který je na vzestupu. A z hlediska adaptace, přizpůsobení se změnám komise představila rámec pro akci eh, v Bílé knize, eh, což je průřezový dokument předložený na jaře a je specificky věnován zemědělství. Máme jasnou představu o tom, že zemědělci nepotřebují, aby jim Evropská komise říkala, eh, že mají zasít dříve nebo přizpůsobit svou praxi změně podnebí, tak jak to výdají v denní praxi. Na druhé straně, eh, na základě pozorování klimatologů, alespoň ve střednědobém horizontu jsou změny, které můžeme předvídat a které často eh, nejsou už zvládnutelné ze strany jednotlivých farmářů a proto určitý evropský rámec, alespoň co do výměny názorů, výzkumu a e, rozšíření znalostí e, místních a regionálních podmínek je něco, co si žádá další rozpracování pro jednotlivé země Evropy a právě takový rámec by proto mohl být užitečný. Co se týče aspektů emise skleníkových plynů ze zemědělství, eh, rozhodně platí, tak jak tady padlo, že zemědělství nepatří k hlavním viníkům, protože emise ze zemědělství od roku 90 klesají, v současné době jsou na úrovni nižší, než jsou emise u E, průmyslu, energetiky a dopravy, nicméně i zemědělství přispívá k emisím skleníkových plynů e, a proto musí také splnit e, cíle pro snížení emisí v Evropě. Bude se to týkat i zemědělství tedy a pokud tedy se v Kodani podaří dosáhnout dohody, která nám eh, zadá zvýšit eh, tyto cílové hodnoty, tak to bude ještě žádat další snížení emisí v zemědělství. Znamená to tedy, že se musíme zamýšlet nad technikami a praktikami, které nám pomohou snížit objem emisí skleníkových plynů v zemědělství. A hlavní poselství, které komise zdůrazňuje ve svém pracovním dokumentu eh, z letošního podzimu, eh, předloženého eh, na neformálním zasedání ministrů zemědělství s názvem Jak dál, je zdůraznit trvalou udržitelnost a spojitý s vysokou produktivitou v zemědělství. Přesně taková opatření výhodná pro všechny strany by měla být podporována. A dobrým příkladem jsou synergická opatření, která pomůžou zemědělství, snížit emice a umožní se přizpůsobit budoucím podmínkám, například uh, opatření, která byla například ve studii SOKO zaměřeném na půdě. To jsou tedy kombinované zemědělské praktiky, které pomohou zmírnit eh, dopadu změny klimatu, zvýšit sekvestraci uhlíku a zároveň eh, umožní zvýšit odolnost evropského zemědělství tváří v tvář změnám, které přinese budoucnost. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, komise se tomu věnuje v několika dokumentech a zdůrazňuje, že existující uspořádání CAP eh, přispívá také eh, snížením emisí skleníkových plynů a také přizpůsobení se změnám. Například v mechanismu křížové schody eh, e-, existuje několik aspektů zaměřených na snížení emisí, které umožní se lépe přizpůsobit například nitrátová směrnice a také systém křížové schody pomohl snížit emise a také dobré zemědělské a ekologické podmínky, například propagace pastvin a dalších, také pomohou uchovávat hladiny CO2 v půdě a také umožní zmírnit dopady v některých oblastech. A druhý prvek, který již existuje v současné architektuře společné zemědělské politiky, jsou pozitivní motivační podmínky v rámci programu rozvoje venkova které umožní regionům a státům zvolit ta opatření, která jejich vlastním podmínkám nejlépe vyhovují, ať už jde o zmírnění dopadu změny klimatu nebo přizpůsobení se. A pokud hledíme do budoucnosti, tyto dva hlavní prvky, tedy možnost pokud je to potřeba, stanovit limity nebo překážky s pomocí mechanismu křížové schody, je jeden přístup, s tím, že druhý přístup jsou ty pozitivní pobídky, tedy ten cukr. A který nám pomůže změnit orientaci. Je to jiný přístup ke klimatickým opatřením a je důležité vždycky eh, tyto dva různé přístupy eh, správně vyvážit. Oba dokumenty, které jsme předložili, eh, zdůrazňují, že nevíme dost. Víme sice o obecných trendech změny podnebí, a také obecné eh, znalosti máme o tom, která praxe v zemědělství pomáhá a která naopak škodí z hlediska například sekvestrace uhlíku a podobně. Ale nevíme dost o různých dopadech různých praktik eh, a jejich vzájemné provázanosti a specifických podmínkách jednotlivých regionů. My tedy potřebujeme především proskoumat dopady změny klimatu v konkrétních praktikách a na konkrétních regionech. A v tomto smyslu se domníváme, že spolupráce mezi členskými státy ehm, aktivizace zemědělských združení, agrárních komor a dalších ehm, pomůže přenášet praktické konkrétní znalosti, eh, například formou poradenských systémů, kde můžeme uvažovat o tom, jakým způsobem tuto politiku aplikovat v praxi. Děkuji. Děkuji vám za tuto vynikající analýzu, za, za komisi, kterou jste nám předložila. Budeme se tímto tématem klimatický změny ještě zabývat dále. A je třeba zdůraznit, že nejen parlamenty, ale americký kongres se zabývá tímto tématem ve svém výboru pro zemědělství. Snaží se spočítat, jaké Eh, jaké množství uhlíku vypouští zemědělství oproti dalším odvětvím, například průmyslovým. Předtím, než přistoupíme eh, k poslednímu bodu, a to je představení postupu spolurozhodování. A Stefan Lefol ještě promluví k bodu čtyři. To je jenom proto, abych poděkoval Evropské komisi za prezentaci zemědělský výbor Evropského parlamentu musí, jak už se říkalo, zasahovat na evropské úrovni. Chystá se schůzka v Kodani a všechny vlády před 8 měsíci přijali určitou linii, která byla schválena Evropským parlamentem um, a která je zaměřena na snižování skleníkových plynů. To je podle mého důležitý cíl. Nesmíme odhlížet od toho, co mnoho vlád Evropský i Evropský parlament považuje za důležité. A proto je důležité, aby i Evropská komise, když analyzuje klimatické změny a otázku hrany půdy, zvažovala. Nejde jen o to, aby bylo poskytnuto stanovisko, ale aby bylo poskytnuto jakési vodítko. Děkuji, eh, Stefane, za tuto velice vhodnou poznámku. A jak už jsem říkal, než přejdeme k poslednímu bodu na pořadu jednání, kterým je tedy spolurozhodování a představení tohoto procesu, vás chci požádat o pozornost. Musíme si totiž vyslechnout ještě jednou Evropskou komisi, pana Vestajlena, který bude hovořit o žádosti komise, kterou nám komise předloží ohledně nového legislativního návrhu o mléku. Jedná se o legislativní návrh zaměřený na eh, jednotnou organizaci společného trhu s mlékem. Získáme tedy více poznatků o tom, co již přijala komise ohledně mléka. A okamžitě předávám slovo zástupci komise, panu Verstejlenovi. La. Please. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I'll be quick. Děkuji, pane předsedo. Bude to rychlé. Komise eh, minulý mm, rok přijala eh, přijala návrh, který, se hovoří, který hovoří o ostatních opatřeních přijatých v daném sektoru Plus máme tady návrh dnešní a prosíme, abyste mu věnovali náležitou pozornost. Eh, jsou zde dvě opatření. První je restrukturalizace, kde dnes máme jednu zák- jeden právní základ a sice vykupovat do kvót a e, využívat tohoto výkupu pro restrukturalizaci a kvóty, které zbývají, do 31. března by neměla, neměly být eh, používány jako kompenzace pro farmáře, kteří přestoupili svoje kvóty. Eh, víte, že vždy máme na konci roku ty, kteří jsou nad kvotu a ti, kteří nevyčerpali. Čili já si myslím, že bychom měli tedy využívat eh, toho, co je ve výkupu, tak to už by se nemělo používat eh, na kompenzaci eh, těch farmářů, kteří jsou nad svými kvotami. A dále tady máme eh, jakýsi superpoplatek, superdaň, a ty by se také mohly, to je také věc, která by se mohla používat pro restrukturalizaci. Máme zde ještě druhé opatření, a to se týká zahrnutí mléka a mlečných výrobků do článku 86, eh, což je ustanovení, která umožňuje v případě nepokojů eh, komisi přijmout naléhavá opatření. Vidíme, že v případě krize, jako máme dnes, nemá komise příliš mnoho možností, jak jednat, proto bychom rádi, aby se to e, dalo pod článek 86. To je vlastně kdo našich návrhů, pane předsedy, pane předsedo, a my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby se váš výbor a parlament k tomu vyjádřil co nejdříve, tak aby e, potom v radě a v komisi se mohlo e, o tomto rozhodnout v listopadu nebo prosinci. Tak teď bych ještě rád vyjasnil celý postup. Komise nás žádá, abychom vyjádřili stanovisko, a to naléhavě. Naléhavé stanovisko o těchto legislativních návrzích. Za prvé, v této chvíli mi připadá jako nejdůležitější stanovit si příští pondělí, to jest na konci plenárky, Eh, kdy se sejdeme. Takže my budeme mít jako výbor pro zemědělství mimořádnou schůzi v pondělí večer, na které je třeba se rozhodnout, zda přijmeme či nepřijmeme tento návrh o naléhavý postup. Víte, že parlament na plenárním zasedání musí sdělit, zda souhlasí či nikoli. To znamená, příští pondělí po plenárním zasedání se mimořádně sejde výbor pro zemědělství, aby se společně rozhodl, co odpovědět. Není tedy nutné, abychom teď otevírali debatu na toto téma, ale uvažujme o tom. Komise eh, oznámila nějaké legislativní návrhy, některá opatření. Samozřejmě můžeme na to mít rozmanité názory zde eh, ve výboru a právě o nich budeme v pondělí večer diskutovat. Vybízím vás proto, abyste o nich přemýšleli, protože se jedná o velice důležité téma. Musíme také se dohodnout na výboru. A navíc se bude konat tato schůze v době, kdy 19. Eh, se sejde v Lucemburku eh, Rada ministrů. Samozřejmě, že také očekáváme, a myslím, že to mohu sdělit eh, Evropské komise jménem nás všech, očekáváme tedy také to, že komise nám detailněji osvětlí, co vlastně konkrétně chce podniknout s tím návrhem podle článku 178, o kterém se právě zmínil zástupce komise. Já myslím, že ehm, se většinou shodneme, že kromě masa, že tam může být v, v, v rámci článku 186, tam může být i mléko. Ale chci vědět, co konkrétně chce podniknout komise. Když od nás žádá možnost přímého zásahu do tohoto sektoru, bez toho, že by si vyslechla názor rady. Takže je třeba, aby pak na schůzi v úterý, až budeme předkládat, dejme tomu ten pozitivní názor na eh, přijetí tohoto postupu, abychom už měli nějaký názor komise o tom, jak konkrétně chce využít tato nová opatření. Pokud samozřejmě k tomu někdo chcete teď promluvit, je to možné, ale jak jsem už prohlásil, diskutovat budeme až v pondělí večer. Pan Santos, TVTS. Vím, pane předsedo, že teď to není vhodný okamžik na diskuzi. Chci prostě se na něco zeptat zástupce komise, protože mi připadá, že je tu jakýsi rozpor. Pokud se všichni shodneme, že je třeba jednat eh, na straně nabídky a Eh, nějakým způsobem pro, proplácet nárůst produkce. Nevím, jak to tedy komise chápe, protože na jedné straně to má být toto opatření, na druhé se má tedy eh, zvyšovat eh, roční kvóta a já teď nevím, jak, to, jak se to spolu dá skloubit. Proč, ten nadby, proč ta nadbytečná produkce nemůže jít do národních rezerv? Ta dvě opatření myslím, že jdou proti sobě. Grazie. Děkuji, Luisi. Ještě někdo? Prosím, Žail. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem rád, že budeme mít eh, příští pondělí možnost eh, debatovat o návrzích komise eh, důkladněji. My ovšem samozřejmě eh, musíme eh, také to, co děláme, být schopni obhájit veřejně před daňovými poplatníky. A nezdá se mi, že na jedné straně chceme zvyšovat kvóty a na druhé straně umožňovat členským zemím, aby potom v rámci těchto kvót prováděli regulační výkup. To je podivné. A druhá věc. Ve východní Německu máme eh, stále nižší eh, ceny v kvótách, kde tedy do kvótách, než na západě Německa. A to bylo prostě dáno tím, že eh, jsme tu že jsme vlastně ten proces, který při, nás připravuje na zrušení kvót, nedostatečně využívali. Tak na to jsem chtěl poukázat. Děkuji, pane předsedo. Já nechci eh, debatovat o podstatě věci, ale možná bych se chtěl vyjádřit k postupu. My jsme s daným postupem srozumění. V pondělí o tom budeme debatovat. V úterý, jak jste řekl, eh, se bude hlasovat na plénu. A já chci říct jenom toto. Jestliže to bude akceptováno, pak tedy ve středu musíme podávat pozměňovací návrhy nejpozději a ve čtvrtek se potom bude hlasovat na plénu. Takže eh, já myslím, že můžeme to takto celkově teď naplánovat. Molto bene. Dobře. Myslím, že situace už je všem jedná, eh, pardon, jasná. Budeme diskutovat na mimořádné schůzi v pondělí večer, jak už jsem říkal. A to v době, kdy bude zasedat Rada v Lucembursku. To znamená, že se snažíme odložit skutečnou diskuzi až na pondělí a teď jen k metodě. Pane předsedo, eh, já eh, souhlasím s tím, že bychom byli rádi, bychom už teď měli více informací. Eh, já bych chtěl jenom připomnět také stručně, že parlament do budoucna má tedy po Lisabonu získat více pravomocí, takže proto vlastně čekáme na poslední vývoj v České republice, takže eh, bylo by pro nás celkem bolestivé, kdybychom se těch práv s tím, že nyní počítáme, museli zase vdávat, vzdávat, takže hm, jsem zvědavý na tu diskusi. Grazie Martin, importante. José Bové aggiunge... Děkuji, José Bové ještě něco chce dodat? Ano. A to jen abych se ujistil, že jsem to pochopil dobře. Takže komise navrhuje dvě věci. Máme tu určitou, už technické opatření, které se týká kvót a článek 186. Jde o to, že my chceme vysvětlení k článku 186, proč ten postup podle článku 186, ale překvapuje mě, stejně jako kolegu, že teď nám sdělují, že tu jsou určité technické nástroje, kterými můžeme řešit produkci, zatímco před rokem tady nebyly a minulý týden Rada ministrů nedokázala oznámit nic nového. Já si myslím, že to je stejný problém, takže proto já bych rád, abychom v pondělí měli technické informace. Teď jsme hovořili o jedné věci, nicméně jde o více témat. Jedná se například o mm, množství osob, které odcházejí do důchodu. A myslím, že nelze hovořit o těchto problémech, pokud nebudeme mít, eh, pokud nebudeme usilovat o vyváženost v Evropě. Musíme přemýšlet také o potřebách lidí. <coughs> Děkuji. Já jsem chtěla ještě jedno upřesnění ohledně článku 186. Může mi to prosím komise lépe vysvětlit? Hned to bude. George Lyon a opět má slovo komise. po Čorčovi. Just a simple point. Can we have... Jenom takovou jednoduchou záležitost. Můžeme mít nějakou záruku, že třeba informace dostaneme do čtvrtka večer, abychom vůbec měli příležitost si to přes víkend prostudovat, protože k těm frustracím to patří i fakt, že eh, toto vyplyne z výboru, aniž bychom měli dostatek informací, aniž by výbor měl dostatek informací eh, čas, aby si měl možnost vše prostudovat a rozhodnout. Kdyby to bylo, tak bychom se mohli rozhodnout už dnes a můžeme mít tedy absolutní záruku, že informace informace dostaneme včas, abychom měli informovaný názor v pondělí večer. No, per precisare, George... Abych to upřesnil k Georgeovi, tak všem ostatním. Tato mimořádná schůze našeho výboru, která se bude konat v pondělí ve Štrasburku, předpokládá, že budeme mít více informací, například Eh, je problém s tím, že paní komisařka Fischer-Bell nebude moci tam být s námi, protože bude v Lucembursku, ale doufáme, že přijde zástupce komise a vysvětlí nám něco více. V této eh, chviličce samozřejmě o to žádáme, ale budeme požadovat více informací eh, na to pondělí. Ohledně článku 186 je důležité, abychom získali odpověď, proto předám slovo komisi a následně přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Thank you, Mr. President. Quickly, uh... Děkuji vám, pane předsedo. Jen velmi stručně. Eh, budu hovořit jasně. Eh, máme existující právní základ v existující eh, společné organizaci trhu článku 175 vykoupit určitou kvotu. A dosud ty kvantity, které byly ponechány toho 31. března, což bylo datum, kdy se začalo hodnotit to, to nadbytečné kvóty a nevyužité kvóty, tak pak se uvažovalo o kompenzacích farmářům. Ale návrh teď zní nepoužívat tyto kvóty, tedy nástroje nástroj restrukturalizace existoval vždycky. A výhoda tkví v tom, že se vyskytují situace, kdy eh, by farmáři platili super daň v časnější fázi a ta eh, navýšená daň se dá využít pro restrukturalizaci. Podle článku 186 a závisí samozřejmě na tom, o jaký typ krize jde a jaká opatření můžeme přijmout, ale například této chvíli nemáme právní základ pro soukromé skladování pro nejrůznější komodity s výjimkou másla v jedno, ve společné organizaci trhu. Proto může nastat situace v budoucnu, že soukromé skladování by se dalo aplikovat, což je příklad využití článku 186. Děkuji. To, co jste nám teď řekli, je nesmírně důležité. A já si přeji, aby vaše zpráva, kterou přednesete za generální ředitelství na našem výboru, bylo ještě rozsáhlejší tato zpráva a abychom tedy mohli velnou většinou odsouhlasit na plenárním zasedání eh, tento text, protože vzpomeňme si, že jsme měli přes 400 hlasů, 450 hlasů pro naše usnesení, aby toto všechno bylo bráno v úvahu komisí. Pokud jsem to tedy dobře pochopil, vy říkáte, že článek 186 je nástroj, který umožňuje nebo může umožnit vzít v úvahu to, co žádal parlament. Je to tak? Děkuji a budeme o tom diskutovat eh, na té mimořádné schůzi a samozřejmě doufáme, že tam eh, budou zástupci komise. Takže Děkuji. Pokud už nikdo nechce promluvit k danému bodu na pořadu jednání, není tomu tak, přejdeme k poslednímu bodu. A to je představení postupu spolurozhodování. To je důležitý bod. Řekla bych až pedagogický. Po hlasování v Irsku, díky onomu významnému výsledku, se teď budeme zabývat eh, implementací spolurozhodování. A doufáme samozřejmě, že poslední úskalí, tedy po i té zprávě, kterou máme z Polska, že polský prezident podepsal Lisabonskou smlouvu, takže posledním úskalím zůstává podpis prezidenta České republiky. Nicméně my už musíme začít se připravovat na tak významnou změnu. A abychom se mohli skutečně připravit a dokázali si představit, co znamená e, formální zahájení spolurozhodování pro náš výbor, je třeba, abychom všichni bedlivě prostudovali, co to je spolurozhodování, jak e, bude ovlivňovat naše rozhodování. A proto jsem požádal vedoucího oddělení pro eh, eh, sporozhodování pana Klauze Bajera, aby nám stručně uvedl toto téma, protože, jak vidíte, my vám teď distribuujeme výtisky tako, takového eh, letáčku, myslím, že už byl přeložen snad do všech jazyků EU, abyste včas byli spraveni o našich důležitých pravomocích. O pravomocích, které bude mít jak náš výbor, tak parlament. Takže teď mohu předat slovo panu, eh, slovo panu Klausi Bayerovi. Thank you very much, Mr. Chairman, for the Děkuji, pane předsedo za tu příležitost, že mohu eh, hovořit zde na vašem výboru a prezentovat spolurozhodování. Eh, když eh, byste souhlasili, já bych stručně shodnotil ty hlavní charakteristiky tohoto postupu a poté vysvětlil, co by na tom měla změnit nová smlouva. Pan předseda už řekl, že zde máme novou brožurku, kde jsou eh, sumarizovány postupy, ale já bych vás chtěl upozornit také na eh, dodatek, kde jsou zmíněny a citovány všechny podstatné dokumenty, jako třeba články smlouvy, etický kodex a tak dále. Takže bychom eh, začali tím, že si probereme hlavní charakteristiky tohoto postupu. Postup spolurozhodování je jediným legislativním postupem, kde parlament a rada jsou si rovny. Byl zaveden Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 a v současné době se týká zhruba poloviny politických oblastí na úrovni EU. Smlouva stanoví, že maximum je, jsou tři čtení, ovšem eh, je možné eh, všechno řešit už eh, rychleji, to znamená v prvním nebo ve druhém čtení. A jak uvidíme později, ten, to rychlejší, ten rychlejší postup se využívá poměrně úspěšně. Jaké jsou pravidla hry v jednotlivých čteních? čili mezi prvním a druhým čtením se mírně liší a v dohodovací oblasti se liší výrazně. Zde vidíme rozdíl mezi prvním a druhým čtením. Hlavní rozdíl je v tom, že v prvním čtení nejsou žádné termíny, takže parlament i rada se mohou libovolně dlouho připravovat na první čtení, ale rozdíl mezi prvním a druhým čtením je ten, že v druhém čtení je třeba Eh, prostá vět, eh, pardon, absolutní většina. A to znamená, že je třeba minimálně 369 eh, hlasů. To znamená, že ve druhém čtení je třeba těch hlasů nutno mít daleko více než v prvním. Další věc je přijatelnost pozměňovacích návrhů a sice zde se parlament řídí nikoli smlouvou, ale vlastním jednacím řádem. A když jsem řekl, že třetí čtení se výrazně liší od čtení první a druhého, tak to je dáno tím, že eh, ve smlouvě existuje takzvané dohodovací, dohodovací řízení, což je jakási poslední šance na dosažení shody. Eh, Hovoří se zde o dohodovacím výboru, což je zasedání parlamentní delegace a rady, kteří se setkají v Koreperu a pouze v tomto třetím čtení se tyto, tato dvě politická tělesa, tyto dva politické orgány setkají na společném zasedání. Tady máme graf eh, takový historický, jak to dosud je využíváno. Zajímavý je ten poslední sloupec, což je poslední období 2004 až 2009. Tady vidíme, že 72%, čili více než dvě třetiny, eh, bylo uzavřeno v prvním čtení a v tom druhém čtení nebo v dohodovacím řízení tam spadala méně než jedna třetina. Když to porovnáme se situací v dvou předchozích obdobích, vidíme, že trend je velice jasně ve prospěch prvního čtení. Proč tomu tak je? Tak především eh, tady máme pozitivní důvod, a sice ten, že instituce eh, se navzájem více důvěřují a komunikují, spojí hned od počátku, komunikují spolu. No a navíc eh, samozřejmě je tento způsob také už velice dobře známý a vyzkoušený. Hlavním, hlavní výhodou je to, že se uspoří spousta času. Eh, průměrná doba procesu prvního čtení je zhruba 16 měsíců, to znamená 16 měsíců od předložení návrhu komise až po zveřejnění v úředním věstníku. To je velice eh, krátké i ve srovnání s národními procedurami a je to o to kratší, že si, když si uvědomujeme, že pracujeme v mnohojazyčném prostředí, všechny texty musí být přeloženy do všech jazyků společenství. Čili skutečně je vidět, že je to rychlé, že získáme spoustu času. Nicméně, eh, zejména v průběhu druhé poloviny posledního období, eh, zazněla značná kritika na adresu dohody v prvním čtení v tom smyslu, že někdy tento postup postrádá transparentnost. Zejména tedy pro ty, kteří sledují vývoj evropské legislativy, je obtížné sledovat eh, celý ten vývoj. Dále tady byly také stížnosti z národních parlamentů, eh, kteří říkají, že je velice těžko, aby sledovali národní vlády, co se děje, když to běží tak rychle a tímto tempem. Z tohoto důvodu v roce 2007 byla ustavena pracovní skupina v rámci Evropského parlamentu, skupina pro parlamentní reformu, předsedala tomu paní Roth Berentová a ta se zabývala také otázkou spolurozhodování a eventuálního zdokonalení tohoto procesu. Pracovní skupina navrhla jistý etický kodex pro jednání, vyjednávání dohod v prvním a ve druhém čtení. Tento etický kodex se stal součástí jednacího řádu, který byl schválen a vstoupil platnost eh, v červenci. Eh, k tomu bych vám rád řekl několik věcí. Hlavním cílem tohoto etického kodexu je zlepšení transparentnosti. Filozofií pracovní skupiny bylo to, že e, pokud jednání, které se vedou v trialogu, jsou e, lépe napojena na příslušný orgán parlamentu, či na parlamentní výbor, to je e, cesta ke zvýšení transparentnosti. Čili pokud je příslušný eh, výbor dostatečně informován a eh, může všechno projednat, eh, také informovat veřejnost, tak to je ve prospěch transparentnosti. Je to ovšem na parlamentním výboru, aby určil, kdo bude v jednacím týdnu za parlament a parlamentní výbor také rozhoduje o mandátu a také má nárok na zpětnou vazbu. Transparentnost v rámci parlamentu, ale také pro zainteresovanou veřejnost stojící mimo parlament je takto garantována. V této brožurce opět najdete celý text tohoto tohoto etického kodexu je to příloha D. Než se dostaneme k Lisabonské smlouvě, dovolte ještě několik čísel o minulém mandátu. Měli jsme 454 eh, záležitosti ve spolurozhodování eh, takto řešených. Rozdělení mezi jednotlivé výbory bylo velice různé, nejvíce ve výboru Envy, potom Jury eh, Tranu a Ekonu. Eh, v zemědělském výboru eh, to bylo pět případů, zejména v oblasti bezpečnosti potravin a statistiky. No a pokud by platila Lisabonská smlouva, nebo pokud bude platit, tak za pět let Eh, bude tentokrát vypadat úplně jinak. Co by se tady změnilo? Co se změní podle Lisabonu? Především se ten postup eh, nebude nazývat spolurozhodováním, ale bude to běžný legislativní postup. Text eh, příslušného článku smlouvy byl také eh, poněkud eh, znově formulován, eh, tak aby Rada a parlament byly na stejné úrovni, či už se zde nehovoří o stanovisku, opinion parlamentu, ale o pozici parlamentu. Nicméně ten postup zůstává stejný, zůstávají tam stejné termíny a stejné většiny pro hlasování. Eh, poněkud se mění ovšem aktéři. Eh, smlouva stanoví roli pro národní parlamentu a sice v rámci něčeho, co se nazývá subsidiarity check. Národní parlamenty mají 8 týdnů na reakci na návrh komise, pokud si myslí, že návrh komise porušuje princip subsidiarity. Toto závisí eh, na tom, kolik parlamentů, národní parlamentů se vyjádří a pak eh, existují eh, různé další postupy, žlutá karta, oranžová karta a tak dále. Pokud se najde většina, která si myslí, že princip subsidiarity je porušován a také Eh, v radě je tento návrh, tak skutečně tento, toto, toto stanovisko eh, pak je návrh komise zrušen a dále se neprojednává. To je eh, takový kontrolní mechanismus. A druhým je komitologie, to je také nepřímo součást spolurozhodování, to je spíše zase taková kontrola. Čili komitologie je součástí legislativního postupu Máme tady na jedné straně delegované akty a implementační akty. Delegované, eh, delegované akty jsou silnější a to znamená, že kolegislativa, parlament a rada delegují určitá opatření na komisi, ale současně s tím rada i parlament si ponechávají právo veta. A implementační legislativa, tak to je jasně delegováno na členské země, ovšem komise může přijímat opatření tam, kde je třeba mít jednotná opatření. Celý tento rámec pro implementační a delegující legislativu je třeba ještě do jednat mezi radou a komisí, jakmile bude Lisabonská smlouva v platnosti, ale do budoucna to bude sehrávat významnou roli. No a ta největší změna, a tím se blížím ke konci, je samozřejmě rozsah eh, používání eh, běžného legislativního postupu. Do budoucna eh, se takto bude rozhodovat ve všech klíčových politických oblastech, kromě těch nejcitlivějších, jako jsou daně, některé aspekty sociální, zahraniční a bezpečnostní politiky. Celkově tento běžný legislativní postup se bude týkat 85 eh, oblastí politiky, dneska je to 44. A co to znamená pro výbory a pro celý parlament? Eh, zejména čtyři parlamentní Eh, čtyři parlamentní výbory eh, pro ty to bude znamenat mnohem více práce. Je to výbor zemědělský, rybolovný, eh, libe a inta. Jelikož váš výbor bude do budoucna hrát mnohem významnější roli, já vám přeji tedy všechno nejlepší a tím se dostávám ke konci této prezentaci. A samozřejmě, že moje oddělení, eh, můj úsek je vám k dispozici pro rady a pomoc. Děkuji vám. Děkujeme tedy panu Klausi Bayerovi z generálního sekretariátu za tuto informaci. Prosím, všichni si bedlivě prostudujte tuto brožurku. Tímto můžeme uzavřít eh, schůzi našeho výboru. A chci vám ještě připomenout, že tedy v pondělí, příští pondělí, máme mimořádnou schůzi našeho výboru ve Štrasburku. A to až skončí plenární zasedání. A následně 9. a 10. listopadu tohoto roku budeme mít řádné schůze. Dáme si pětiminutovou pauzu a chci vybídnout samozřejmě koordinátory, aby se vrátili sem do